year. It's going to be an election year, so... Dobrý den. Blíží se volby, takže musíme se připravit na zajímavou dobu. Technologie tam budou určitě hrát velkou roli. Určitě se to bude hodně odehrávat na internetu a my budeme muset maximálně se snažit, abychom měli příslušné nástroje. Dnes máme tlumočení do angličtiny, francouzštiny, němčiny a češtiny. Tato schůze je webstreamovaná. Program máte k dispozici. Jeden bod vypustíme a nahradíme ho jiným. Je to informace o revitalizaci bývalých průmyslových oblastí. To bude 26. února v Bruselu. Pokud někdo nechce navnout žádnou další změnu, tak budeme postupovat podle toho pořádu jednání, který máte z 13. prosince. Nejprve probíhající projekty toho, těch je poměrně hodně, také v poslední době například produkty na ochranu postravin, eh, pardon, eh, rostlin. Kolega eh, nahradí paní McIntyre. Chci se zeptat, jestli někdo by chtěl tuto událost na starosti. Dobře, takže pokud to bude potřeba. Dále etika genetických technologií. To se e, e, e, provede interně, tento projekt. Budu to prezentovat 19. března na snídani. Potom je to European Science Media Hub, SAM, který už <clears throat> začal distribuovat přehled tisku na základě toho monitorovacího nástroje pro média a ta Eh, tato webová stránka bude každý týden aktualizovaná, takže bylo dobře, kdybyste to sledovali. Pokud někdo nic nenamítá, tak je to schváleno a bude se v tom projektu pokračovat. A teď aktualizace toho týdnu vědy v Evropském parlamentu. Jde o ty aktivity v rámci párování poslanců s vědci. Návrh toho programu tady je. Je celkem 16 párů poslanců a vědců, které už byly vytvořeny. Ten seznam byl publikován na webové stránce 100. A první takovýto týden v Bruselu se bude konat 5. až 7. února. Eh, bude, proběhne schůze na vysoké úrovni, Science Meets Parliament, to bude 6. a 7. února a dále to bude eh, další konference 7. února, kde se budou podbírat následující témata inteligentní zemědělství, CRISP a demografie a migrace. Myslím, že to jsou všechno zajímavá témata. Na Science Media Hub jsme také pozvali 20 žurnalistů, kteří se specializují na vědu, aby se podíleli na workshopu o <clears throat> dezinformacích ve vědě a také eh, o tom, aby naučili vědce se ucházet eh, o granty. Když máte, znáte někoho, kdo by o to měl zájem, tak prosím, jim to dejte vědět. Dále jde o externí organizace. Víme, že tady eh, je 31. ledna workshop 100. Reakce na opozici veřejnosti na nízkouhlíkové technologie. Bude tam pan Rybik, také pan Gajer, bude tam pět celkem řečníků. To budou zástupci soukromého sektoru, akademického sektoru, nevládních organizací. A všechno to bude dopoledne 31. ledna zase v Bruselu. A jeden workshop, který eh, zajímá zejména mě, je Stoa Libe o etických eh, aspektech základních práv eh, umělé inteligence. Komise také k tomu zveřejní své stanovisko. Jde o to, že Libe připravilo své stanovisko o, k umělé inteligenci a k robotizaci. Komise má k tomu skupinu vysoké úrovně expertů kteří vypracovali tyto pokyny pro etiku. A my jsme se dohodli, že to bude 20. března, zase dopoledne v Bruselu. Máme tady už seznam potenciálních řečníků, kteří jsou ze soukromého sektoru, z akademického prostředí, z, regulatorních, z regulačních orgánů, z občanské společnosti, také z organizací jako je Amnesty International, UNESCO, Spojené národy a tak dále. Takže by to mohlo být velmi zajímavé. Také zvažujeme možnost eh, připravit eh, studii k těmto etickým pokynům pro používání umělé inteligence. Pokud eh, nemá nikdo žádné námitky, tak můžeme pokračovat. A na závěr to je ten workshop STOA k revitalizaci průmyslových oblastí. 26. února hlavním panelistou bude pan Valsarel. SIS. Zúčastní se toho i Rosa D'Amato z výboru REGI. Půjde tady o cirkulární ekonomiku, o e, ekologické, ekologické opatření v těchto zónách a to, jak to všechno zapadá do těch strategií rozvoje regionu. Dále externí aktivity, to je poslední věc. delegace STOA do South by Southwest ve Spojených státech. Nevíme, jestli to ještě bude schváleno. Pokud nemá nikdo nějaký, nějaké námitky, tak sekretariat bude pokračovat s organizací. Tam jde o posouzení technologií, minulé, současné a budoucí synergie. Bylo to velmi zajímavé se podívat na různé aspekty tohoto vztahu mezi technologiemi a uměním. Půjde o historii tohoto vztahu s názvem Historická analýza uměleckých aktivit a jejich eh, propojení s rozvojem technologií. Jde o to, jak digitální revoluce mění vztah mezi uměleckým působením a technologiemi. Prezentace tady, tady přednesou autoři každé z těch studií, každý bude mít 10 minut a potom bude možnost eh, se ptát, no klást otázky. Možná, že už víte, že komise má eh, už několik let podobnou iniciativu, jak hledat eh, synergie mezi těmito oblastmi technologií a uměním jak podporovat eh, nový design, nové materiály a eh, maximalizovat profit. Nejprve tedy eh, tady máme Luise Miguele Žirá z ArtShare. já mu dávám slovo k té první prezentaci. Je to zakladatel organizace ArtShare. Je to výzkumný pracovník, který se snaží <clears throat> kombinovat eh, politiku s eh, vědou, uměním a technologií. Je to umělec v oblasti technologických aplikací eh, a zaměřuje se na bioelektromagnetismus, má doktorát z filozofie a zaměřuje se na biomagnetickou stimulaci. Má, tím tomu dávám slovo. Uh, like... Děkuji. Dobrý den. Já děkuji za příležitost provést tuto studii. Děkuji panelu Stoa. Děkuji vám za podporu. Chci říci, že kolegyně Maria Duso Santos je zde mezi námi a ona mi velmi pomohla při vypracování studie. Pokusím se dodržet čas. Nastavím si zde budík. tím, že jsem se eh, zapojil do minulých aktivit a tím, že jsem měl podporoval lidi v USA, v akci tým v souvislosti s americkým kongresem, zapojil jsem se i do práce na to. Myslím, že to propojení umění a technologie je teď takovou módní záležitostí. Cílem této studie je vysvětlit, že nejde jenom o módní záležitost, že se jedná o historické období, které se zde tady snažíme vysvětlit. V uplynulém století jsme byli svědky Eh, propojování umění a technologie, na jehož základě vznikl nový obor, a to je design, specifický design, který eh, vycházel z podobných historických cyklů v uplynulém století. A když eh, se vynoří nějaká módní záležitost, tak je někdy opomíjená, ale my jsme ignorovali digitalizaci a 20. století. Nás především eh, zajímalo samotné propojení eh, umění a technologie, ke kterému dochází již dlouhou dobu. Já tu studii budu prezentovat vlastně pro názor tvůrců politik, protože pro ty je důležité vědět, jaké varianty tato politika může mít a my přijdeme s návrhy a také řeknu několik slov k základu studie. My jsme navrhli čtyři varianty politiky a ty vycházejí ze zkušenosti s tvorbou politiky v tomto odvětví v transatlantickém kontextu. Eh, spolupracujeme i s Čínou a Jižní Koreou, ale to je ještě na začátku, takže ta práce se především odehrávala v kontextu Evropy a transatlantických vztahů. Varianta číslo jedna je zcela zřejmá, to znamená eh, propagovat uměleckou produkci zcela neomezeně. To je zapotřebí a také k tomu dochází v rámci našich politických systémů a vlád. Potenciálně ale lze udělat ještě víc. Umělci by tedy mohli vytvářet umělecký kontext i eh, mimo kulturní oblast, tak jak jsme na tom byli zvyklí do posud. Víme, že umění může být užitečné i v jiných kontextech. To by umožnilo lepší eh, integraci umělců do společnosti, silný sociální dopad díky kulturní transformaci za estonského předsednictví. Došlo k propojování kultury s dalšími odvětvími. Mělo by být trvale udržitelné i dlouhodobě, ale problém spočívá v tom, že integrace umění do ekonomických a finančních cyklů je eh, obtížná, protože eh, umění není vždycky hmotné. Příklady, které jsme našli, co se týče propagace, propojování umění a technologie, ty stopy nacházíme už u Leonarda da Vinciho. Ten eh, se financoval sám to své zapojení do vědeckého výzkumu, byl placen za své umění, za malbu a eh, on byl placen tedy za tvorbu obrazů, ale ty, eh, tu tvorbu spožďoval, eh, brzdil tak, aby se mohl věnovat i svému vědeckému kon, koníčku a vidíte, že vlastně vytvářel, navrhoval i zbraně anebo některé produkty pro lékařství. Druhá varianta, kterou navrhujeme, eh, je propagovat rezidenci umění v technologických centrech. Tak, aby eh, umělecké postupy eh, vlastně existovaly v konkrétních kontextech výzkumu a inovace a vytvářely by nové pohledy k řešení problémů a výzev. Protože když komunikujete s umělci, tak se díváte na problémy světa jinak, z jiného úhlu. Výhodou je nízký snížení nákladů, protože eh, umělce prostě přivedete do instituce, která eh, již existuje. Ten cyklus udržitelnosti je, je kratší. Za tři či šest měsíců už vidíte nějaké výsledky na vyvíjenou technologii. A v horizontu Evropa ta už eh, integruje umělce Eh, pod eh, tady eh, akcí STARTS, ale je možné udělat i více, zvláště v programu Digitální Evropa. Je tady riziko nulového dopadu a nebo výsledku. Je tady riziko, že zapojení umělců do inovačního kontextu se nepodaří, ale to je riziko, které asi bude vždy existovat. Jako příklad máme práci Můj bridge. Můj bridge komunikoval s technologiemi, ku příkladu fotografií, do té doby nevýdaným způsobem. A to z uměleckého úhlu. Podařilo se tak eh, vysledovat pohyby lidského těla a zvířat do té doby eh, nepozorovanými. Takže eh, tady je vlastně umělecký dopad výsledků, které jsou zjevně vědecké. Varianta 3 je propagovat eh, tedy technologické výzvy, které vycházejí z umění. A eh, umělci tedy mohou technologii zavádět do nečekaných vývojů, do nových kontextů a představovat ji novým, novým klientům. Tyto příklady eh, známe ze současné doby, ale už i od Leonarda da Vinciho. V tom současném kontextu ekonomiky toto je vysoce nákladné, protože eh, tady se vyžaduje nejenom technická odbornost, ale materiály a, eh, a, a práce na sestavení práce Máme příklad, eh, příklad ku příkladu v osobě Bela a jeho práce v tomto směru. A ten prospěch eh, by byly komunikace, technologické materializace a eh, inovativní umělecké formy. Výsledkem by tedy bylo, byla propagace uměleckých postupů to zapadá spíše do Horizon Europe. Tady máme příklad eh, maleb v jeskyních prehistorických, máme tady různé pigmentace použité k výrobě, k výrobě inkoustů, eh, pigmentů, které se používaly už eh, v prehistorické oblasti. A poslední variantou je zapojit skupiny umělců a inženýrů do řešení výzev reálného života, jak na venkově, tak ve městech. A teď máme některá města, která experimentují v tomto směru. Umělci a inženýři fungují ve zcela nezvyklých prostředích. Náklady na implementaci zpočátku jsou nízké, protože již existují města, která toto dělají a je to velice e, účinné díky nízkým e, počátečním investicím. E, úspěšnost závisí na místním kontextu, je to plně udržitelné a je to také v souladu s rozpočtem na digitální transformaci. Tady máme třeba příklad Eh, římského sklářství eh, a práce s hlínou, keramikou. To je příklad toho, jak se změnily sociální návyky společnosti, protože vznikl nový sociální kontext z uměleckého hlediska. Očekávané účinky eh, ty spočívají v zapojení skupin umělců do tomto kontextu. Může to vést k sociálně-ekonomickým inovacím bez umění nedojde k sociální změně. Inovace v lidském rozvoji, to je koncepce, která je podle nás velice důležitá. Ještě jedna minuta, jestli mi dovolíte. Kulturní rozvoj. Dojde ke kulturní transformaci a Eh, je možné převést finanční prostředky z kultury do umělecké produkce, méně kulturních institucí, ale spíše financovat samotnou produkci umění, samotné umělce. Uvedu příklad, na čem pracujeme nyní eh, v jednom evropském projektu. Jak víte, eh, jak víte, Evropská komise vložila 100 milionů eur do internetu věcí a my se tady snažíme přispět důležitým eh, aspektem eh, komunikace s umělci, dívat se na eh, ten internet věcí z lidské zkušenosti, z lidského pohledu, tak abychom vyváželi ten pouhý technologický pohled. Na závěr jsme přesvědčeni, že umělecké postupy jsou relevantní nejen jako kulturní nebo tvůrčí nástroj, ale jsou také zdrojem poznatků, technologie a hybatelem inovace obecně. Přišla tedy správná doba zmírnit potenciální riziko, že se Evropská unie bude přeměňovat do muzea světa, kde bychom ukazovali jenom to, čeho jsme dokázali v minulosti, ale neposkytneme dostatečnou podporu umělcům, kteří vytvářejí kulturu pro Evropu, pro budoucnost i pro zbytek světa. Děkuji. Um, Možná by bylo lepší, abychom si ty otázky nechali až na závěr i té další prezentace. Bylo to trochu jako cesta v čase. Děkuji eh, za tuto vaši prezentaci. Teď je tady John Davis, který eh, bude prezentovat druhou studii. Je z Nesta. Je to ekonomický výzkumník, který se měřuje na kreativní a digitální ekonomii, ekonomiku. Nesta je nadace Spojeného království pro inovace, zajímá ho zejména analýza dat eh, v oblasti kreativního průmyslu a používání sociálních eh, médií a dat odvozených z internetu. Předtím pracoval jako ekonom v eh, nadaci English Heritage a vystudoval ekonomii na London School of Economics a myslím si, že on nám může nabídnout velmi zajímavou perspektivu. Děkuji za příležitost se podělit na tomto výzkumu a možnost prezentovat toho tady. Chtěl bych tady prezentovat svůj výzkum, na kterém jsem se podílel s eh, Georgem Wardem Dyerem. Jde o to, jak technologie ovlivňuje umělecké působení potom naopak, jak umělecké umění může ovlivňovat technologii, potom eh, chci mluvit o budoucích trendech a na závěr bych chtěl nastínit několik možností v oblasti politiky. Nejprve tedy, eh, co mám na mysli technologiemi, hovořím o digitálních technologiích a to, že jsou používány kreativním způsobem. například eh, použití platform pro podnikání, samozřejmě eh, eh, těm kreativním promyslům mám na starosti počítačové hry, umění, jakož i vlastní umění obecně chápáno. Tak jak nejprve ty technologie ovlivňují kreativní komunity, já jsem tady nastěnil tři příklady a to, že dochází k vytváření nových kreativních komunit, Některé jsou založeny na open source softwaru, mm, například v počítačové grafice nebo u 3D eh, tiskáren, to samozřejmě vzniká na internetu. Potom vznikají platformy lidí, kteří eh, sdílejí eh, vzájemně své designy a potom je to, že vzniká trh s těmito aktivy. Proč je to důležité? V podstatě se tím vytváří nové místo, kde lidé, kteří mají umělecké ambice, mohou e, se angažovat a vytváří to také nové e, ekonomické příležitosti. Další aspekt se týká algoritmu, které se používají v kreativním procesu. Dnes se samozřejmě Eh, s velkým zájmem diskutuje o umělé inteligenci a o průlomech této oblasti. Jeden příklad jsou ty osobnosti, které vidíte dole vpravo. A proč si myslíme, že tyto lidé představují eh, určitý průlom eh, v používání umělé inteligence, je to, že to nejsou skuteční lidé, jsou to počítačově vytvořené osobnosti, které eh, ten počítač, software sám vygeneroval na základě eh, fotografií celebrit. A důležité je to proto, že v podstatě tomu došlo v podstatě jenom v posledním roce k tomuto vývoji, a sice, že by to mohlo vést k vývoji různých vizuálních efektů a postav v počítačových hrách. Další použití umělé inteligence je eh, transfer určitého stylu do, z jedné oblasti umění do druhé, například z eh, malby do eh, módy, už se to používá ve virtuální realitě a eh, na sociálních médiích obecně. Takže by bylo dobře studovat tyto aspekty a nový vývoj. Potom jde o vliv na hardware, velmi často jde o Eh, například Raspberry Pi nebo Arduino, to jsou malé počítače, které nabízejí umělcům nástroje, které potom mohou využívat ve své umělecké práci, například eh, v rámci svých uměleckých instalací. Další vývoj se týká virtuální reality nebo augmented reality, což je oblast, kde lidé mohou vytvářet kreativní obsah a také s tím vzniká nový trh. dále o to další oblast, tady mám zase tři příklady toho, jak umělecká aktivita ovlivnila technologii. Například je to, jak vyřešit problém s perspektivou, jak ho prezentovat ve 3D v počítačové grafice. Stejně tak se to řešilo e, v vývoji malby. Když eh, lidé začali vytvářet eh, počítačové hry, tak eh, zápasili s tím, že chtěli reprezentovat realitu na obrazovce, to se vyžadovalo hodně matematických výpočtů a vlastně to byla hnací síla pro vývoj počítačové technologie, které teď se používají velmi obšírně i v dalších oblastech, například učení a tak dále. A další způsob, jakým eh, umělecká aktivita ovlivnila technologii, se týká počítačových hrách, které potom se aplikují i jinde. Dnes počítačové hry velmi často jsou používány pro to, aby se vytvářely algoritmy pro eh, umělou inteligenci, pro to, jak se stroje učí eh, v provozu, například při testování aut, kdy můžete simulovat to testovací prostředí. A samozřejmě můžete nechat proběhnout hodně simulací, těch simulačních situací, aby eh, ty přístroje se z toho mohly poučit. A další eh, příklad je to, kdy eh, umělci vytvářejí technologie pro své vlastní účely jako způsob sebevyjádření. A jeden známý příklad se týká softwaru Ableton, který vyvinuli elektroničtí hudebníci. Teď se to velmi používá v populární eh, hudbě a má to i jiné aplikace. Tato oblast eh, kombinace umění a eh, technologií je silná stránka v Evropě, tady řada vedoucích společností. Jedna z nich je Unity, to je původně danská společnost, to jsou eh, nástroje pro vývoj eh, počítačových her, které také vytvářejí obsah pro mobily. Další eh, společnost je Minecraft ze Švédska. To je druhá nejprodávanější videohra všech dob. Minecraft měl velký vliv, protože to vytvořilo svůj vlastní typ her, ale určité uznání bylo také ze strany kulturních eh, organizací, galerii, jako je Tate nebo Pompidou, které eh, použili to pro své výstavy. Dále je to Ableton Live nebo Arduino z Itálie. O tom už jsem se zmiňoval. Každopádně těch eh, vedoucích společností je tady celá řada. A teď eh, ty budoucí trendy, které my jsme identifikovali, jak se eh, svět postupně vyvíjí, roste populace, která by ráda měla lepší vzdělání, lepší příjmy, tak zdá, že zroste náročnost anebo poptávka po produktech, které budou kombinovat jak umění, tak technologii, například v oblasti učení. Další trend je to, že čím více se zlepšují ty počítačové procesy, tak eh, lidé budou moci používat pro kreativní procesy digitální nástroje, ale budou také moci vytvářet sofistikovanější objekty, budou například kombinovat různé týmy spolupracovníků, kteří budou přispívat do vytváření těch společných děl. A dále eh, asi zažijeme eh, větší používání virtuální a vylepšené reality, nenutně jenom u počítačových her, ale i e, jinde. Samozřejmě dojde také k narostu používání umělé inteligence, šířeji se to používá v kreativním průmyslu. Někde to samozřejmě může být velmi disruptivní, ale Myslím, že toho v budoucnosti uvidíme více. A další trend je to, že dojde k větší personalizaci uměleckých zážitků. Jeden z těch hlavních trendů, kterým dělám na mysli, je to, že umělci vytvářejí zážitky, které jsou šité na míru jednotlivcům. Dojde také k většímu propojování eh, elektroniky nebo digitálních eh, věcí do spotřebních eh, věcí, do oblečení a tak dále. A to rozhodně se promítne do budoucnosti. A co se týče politika, a strategií, které by se mohly použít pro to, aby se tyto trendy vozbudily, je to vyučování těchto dovedností. Jedna možnost souvisí například s tím, že lidé budou mít více potenciálu pro kombinaci studia umění a studia technologií. Dnes už to možné je, ale ne možná úplně všude. Další eh, možností je nabídnout uměleckým školám více možností, jak produkovat eh, nebo více využívat ty nové technologie. Co se týče průmyslové strategie, tak eh, se hodně eh, v současnosti hovoří o dopadu umělé inteligence, jak bychom mm, se k tomu měli stavět. A i v kreativním průmyslu probíhá věda a výzkum. Bylo by dobře v rámci těch politik umělé inteligence nezapomínat i na ten sektor kreativního průmyslu. Další oblast politiky eh, je právě kreativní průmysl, kde mají eh, ty podniky, které mají určitý umělecký aspekt, eh, získat možnost uplatnit například daňové odpočty na svůj výzkum této oblasti. Možná, že i to by se mohlo zvážit v veřejné politice. Další aspekty. Když mluvíme o veřejné politice, tak to všechno chceme měřit, ty dopady a tak dále, ale toto je oblast, která kombinuje umění a technologie. Je to náročné, protože se tady kombinuje řada věcí, které se těžko předvídají a měří a pak eh, samozřejmě problém, jak to promítnout do oficiálních statistik. Eh, je s tím problém, protože ty statistiky na to nejsou vybavené a proto bychom chtěli navrhnout, že jedna z užitečných věcí by bylo využívat více technologií pro zpracování dat, pro analýzu tohoto neúplně strukturovaného sektoru, o tom, jak velký je, kde se nachází, kolik eh, aktivit tam probíhá. Něco podobného už se dělá v eh, sektoru počítačových her. A na závěr, eh, co se týče současného umění, Tady bychom chtěli e, navrhnout něco, o čem tady byla řeč už před okamžikem. Digitální technologie jsou vlivné v tom uměleckém působení, ale dopady nejsou až tak velké jako v jiných oblastech a možná, že by bylo dobře mít nějakou politiku, která by zvýšila profil, tedy informovanost o eh, digitálních technologií, širší, širší veřejnost, hlavně se snažit zapojit mladší umělce, a měl by se to promítnout i do těch modelů financování. Že tam, kde budou eh, lidé vytvářet sofistikovanější, náročnější projekty, velmi často to bude více spolupracovníků, nebude to ten typicky eh, osamělý umělec, který tvoří o samotě. A to by bylo dobře nabídnout jim možnosti financování eh, u projektů, které budou z povahy věci kolaborativní nebo kolektivní. Tolik tedy k těm budoucím trendům, kde můžeme očekávat velký posun. Eh, je to oblast, kde Evropa má řadu předností. Možná, že tady se vyskytují určité komplikace, ale nabídnu jsem také určité možnosti, na které byste se mohli zaměřit. Děkuji vám. Uh, really, really. Ano, to bylo opravdu velmi zajímavé. Jistě budou nějaké otázky. Prosím. děkuji za tu prezentaci. Velmi se mi líbila ta druhá prezentace a její aspekt vzdělávání. Líbí se mi vaše myšlenka založit novou evropskou uměleckou cenu za umění, které využívá technologie. Je to velmi dobrá myšlenka, která může podporovat studia, která propojují třeba strojírenství a umění. Nemyslíte, že dnes, když ten trend je právě opačný, kdy ve školách, ve školních osnovách nezbývá čas na umělecké předměty, nemyslíte, že by se toto nemělo eh, mělo podporovat více a e, to již od počátku vzdělávacího cyklu od školek. A to povinně. Protože máme-li v budoucnu žít virtuální život a reálný život, tak by měli um, umělci mít možnost toto vše silně ovlivňovat. Co si o to myslíte? Děkuji za tu otázku. Jsem rád, že se vám líbila ta myšlenka té umělecké ceny. Eh, už existují určité umělecké ceny, mluví se o nich ve zprávě a je asi důležité odlišit jaký vliv by měla tato cena od již na rozdíl od již existujících cen. Co se týče vaší konkrétní otázky, úlohy, umění ve vzdělávání, souhlasím, že to důležité je. Možná, že takovým způsobem propojení studia umění a techniky by mohlo být využít výuku techniky eh, k vzbuzení umění jak o techniku, tak o umění. Nevím, jestli existuje, eh, jestli znáte software, který se nazývá Processing, to je programovací jazyk, eh, který, eh, který vám vygeneruje vizuální snímky. Takže to by byla taková motivace pro umělce ke studiu programování a zároveň vlastně je to výuka techniky. A propojováním těchto Eh, různých oblastí již od počátku školních osnov eh, by mohlo být pro mladé dospívající a dospělé velice prospěšné. Máme ještě dvě otázky. Nejprve Paul Rybik a potom další. Děkuji. I Evropská komise se eh, důsledně věnuje digitální agendě. Zahajujeme pilotní projekt, který by měl vytvořit eh, eh, projekty kreativního průmyslu. Hledáme města, která o to budou mít zájem a propojování umělé inteligence a strojové učení potřebuje mnoho vstupů z technologie, ale e, v našem panelu se zabýváme také takzvanými foresightovými technologiemi, to znamená, jaký dopad budou tyto technologie mít i na kulturu, ekonomiku a nejrůznější způsoby soužití a umění je inovativní, volný prostor, něco jako excelence ve vědě. Excelence ve vědě a umění možná jdou opačnými směry, ale je vidět, že ten tvůrčí duch existuje. Moje otázka tedy, myslíte, že by Evropská komise měla přijít i s dalšími aktivita, aktivitami, protože vidíme to už v Evropě Horizont Evropa, tam jsou některé deficity, kde myslíte, že bychom toho měli udělat více? Myslím, že ty rámce eh, již máme eh, vytvořeny v kontextu STARTS. Já chci upozornit na cenu STARTS, to je každoroční cena, eh, která se uděluje dvěma druhům spoluprací E, umělecky motivovaná inovace a druhá cena se uděluje o, e, za spolupráci umění a vědy a technologie. Tyto ceny má na starosti Ars Electronica v Linci, Bozar v Bruselu a eh, eh, společnost Bajvak v, Amsterdam, v Amsterdamu. Každá ta cena obnáší 20 tisíc euro. Neboli ta politika již existuje, možná, že by ta cena měla být vyšší nebo více peněz. A také v rámci iniciativy STARTS existuje Akademie STARTS. A ta jde trochu směrem vaší otázky, jak zapojit i mladší generace do vzdělávání v tomto směru. My si uvědomujeme, že existuje v USA politika STEAM, kdy eh, se tedy podporují děti hned od počátku. My se domníváme, že STARTS jde ještě dále, protože STEAM se eh, zaměřuje jenom na vzdělávání, kdežto STARTS i na inovace. Takže se snažíme podporovat mladé lidi k práci s technologiemi a jako příklad – na eh, Benátském bienále bude karneval a v jeho rámci bude týden aktivit eh, Akademie Starts, kde asi 4 tisíce dětí ze škol kolem Benátek, tam je velice specifický sociální kontext a bienále v Benátkách už se tomu věnuje několik let. Budeme organizovat workshopy, kde kam se dostaví během deseti dnů školy a rodiny a budou si osvojovat technologie ve spojení s uměním. Takže ta elektronická komunikace bude obohacena o umění, budeme vytvářet nové dovednosti, protože ve finále jde o vytváření kompetencí a nových dovedností, zvláště programování, provoz umělé inteligence. Již máme třeba konkrétní e, i nové obory, třeba operátor, provozovatel dronů. Jedna oblast, na kterou e, bychom e, se mohli více zaměřit, je ten software source. Snažíme se vytvářet komunitu kolem eh, vyvíjeného nástroje, jak jsem mluvil o tom softwaru Process. Je to levný způsob, jak se umělci mohou naučit něco z techniky a lidé tam sdílejí myšlenky v rámci tedy vývoje softwaru. Co se týče umělé inteligence, na té se pracuje intenzivně a je zajímavé a povzbuzující, že eh, v předchozí době zdá se, že umělci a eh, řekněme, počítačová věda byly od sebe velice vzdáleni, ale teď vidíme, že se tyto dva obory eh, přibližují a, a i v umění vidíme větší existenciální rozměr a možná by stálo za to se tomu více věnovat. Možná, že toto bude takový britský postřeh, ale vidíme, že se technologie více eh, zapojuje do, i do osnov uměleckých škol a tím se také povzbuzuje práce v této oblasti a dochází k, zajímavým, eh, k zajímavému vývoji. Tak další otázky. Děkuji oběma řečníkům. Obě dvě prezentace byly velmi zajímavé, fascinující zprávy. A my jsme si poznamenali vaše doporučení, kam napřít finanční prostředky. Moje otázka poněkud přesahuje tedy rozsah eh, těch vašich prezentací. Já jsem chápal po, pochopil postupně eh, vlastně propojení mezi srdcem a technologiemi. Teď jsou, existují nové technologie, které nám umožňují novým způsobem vyjádřit tvůrčího ducha. Máme 3D eh, design a, a existuje řada dalších příkladů. Vzpomínám si na takový příběh, nevím, jestli to bylo od eh, Asimova nebo od někoho jiného, Kdo přišel s nápadem, že robot může vytvářet umění, eh, skládat hudbu nebo malovat eh, obrazy. Chci se zeptat na vztah mezi uměním a technikou. Eh, přináší to výsledky, kdy máme nová, nové nástroje k vyjádření svého tvůrčího ducha, a nebo je tady určité riziko, že v budoucnu umělá inteligence bude sama vytvářet umění. Vytvoříme stroj, který se dozví, že e, lidem se líbí nějaké umění a jiné se nelíbí, takže ty stroje potom budou zač- začnou e, vytvářet umění. To je velice zajímavá otázka. Ty celebrity, které jsem měl na tom eh, slajdu, ty byly vytvořeny počítačem, ale, ale člověk vytvořil celý tento experiment a dal tam ty obrázky celebrit. Takže to není tak, že by ten počítač vytvářel ty obrázky úplně sám. A ta hlubší otázka, jestli by počítač mohl vytvářet samostatně umění. Eh, na rozdíl od toho, že by dokázal instrukce od člověka, myslím, že to je otázka spíše na výzkum. A brzy se to dozvíme. Je ale potřeba říci, že to je závažný problém a možná, že se jej nepodaří vyřešit právě brzy. Ku příkladu učíme stroje řešit problémy a nějakým způsobem je naučit e, tvorbě, to je velice těžký úkol. Už se snad objevují první vlaštovky. E, tam e, v té přednášce se hovořilo o automatickém skládání hudby tím, že se tam vlastně do té hudby přidávají jingly a, a jiné věci, ale to není úplně vlastně skládání hudby eh, jako takové. Neříkám, že k tomu dojde v budoucnu, ale hned tak to nehrozí. Jestli mohu doplnit ještě několik poznámek. Eh, umělci již teď vytvářejí automatizované systémy. V Portugalsku máme velice slavného umělce, jmenuje se Lionel Mora, který eh, vytvářel roboty, kteří malují a to už s tím začal před 20 lety. Eh, musíme pochopit rozdíl mezi, mezi eh, tvorbou a uměleckým myšlením. To je zajímavý problém, ne každý mu rozumí a proto se zase zabýváme uměleckým, uměleckou myslí, protože v, budu- v minulosti jsme vytvářeli design a to rozlišení je důležité. A je také důležité pochopit, že jsme ještě hodně vzdáleni od umělé inteligence. My umělou inteligenci ještě nemáme. My máme části algoritmů, které se blíží umělé inteligenci. A jediná opravdová umělá inteligence co pokud vím, pochází od Bena Gertzla. To je autor toho slavného robota, myslím, že se jmenuje Sofia, který se pohybuje. Ale eh, my máme eh, ty, eh, řekněme, chytré algoritmy, ale on přináší vlastně obecnou umělou inteligenci, která je generována vědomím. A to je právě rozdíl mezi uměleckými postupy a tvorbou. To, jestli složíte symfonii nebo nějakou, nějakou skladbu na základě jinglu nebo diskohudby, buď to umění eh, je z toho zřejmé nebo ne. Umělecký zážitek jde nad rámec tohoto ale v tomto aspektu dochází k velice zajímavé spolupráci mezi stroji a lidmi a nevidím v tom žádnou hrozbu. Uh, Děkuji vám. Já mám otázku, ale napřed eh, paní Delvo. <clears throat> Já se omlouvám, že jsem přišla. Hlavní část té prezentace, měl jsem ještě jednu schůzi. V podstatě eh, jsem měla něco podobného jako pan Kueliu. Děkuji za vaši prezentaci. Na našem výboru, když jsme mluvili o robotice, o tom právním rámci, tak někdo se ptal na copyright, na autorská práva, i když rozlišujete mezi kreativitou a technologiemi, tak autorská práva se mohla týkat eh, obojího. Takže otázka je, jestli i algoritmus může vlastnit eh, nějaké autorské právo. mě, jestli jste eh, o tom nějak reflektovali. My jsme nakonec eh, toho museli nechat, protože jsme to řešení nedokázali sami najít, ale možná je to jenom takové intelektuální cvičení, ale i tak je to zajímavé si k tomu něco máte, tak by mě to moc zajímalo. No, není to konkrétně otázka, kterou bychom se zabývali v té naší zprávě. Je to samozřejmě nesmírně zajímavá otázka. Když máte například algoritmy, které vytvářejí nějaký obsah, tak se to určitě začne hodně zkoumat. Já také nejsem právník pro eh, duševní vlastnictví, oni eh, jsou velmi specializovaní, ale spíše eh, se bude chránit eh, ta tvorba toho algoritmu. Ale nejsem si úplně jistý, jestli vás mohu přerušit, tak eh, autorské právo tedy mm, se dává osobě, jednotlivci, ne společnosti, která často může vyrábět něco podobného. Jestli na to může zareagovat, je to velmi zásadní věc. Já tady vnímám několik aspektů. Například eh, ten smysl autorského práva je zabránit tomu, aby někdo vykořišťoval ty tvůrce, ale ten druhý aspekt je uzavírat eh, znalosti ostatním. A já si myslím, že to je velmi nebezpečné. Jak všichni víme, zejména eh, když mluvíme o kybernetické bezpečnosti, nedávno Tady proběhla také diskuze o kybernetické bezpečnosti, protože i někteří umělci se tím zabývají. Jde tedy o open source, o to, co je eh, chráněno a co je veřejně přístupné. V okamžiku, kdy odhalíte ten svůj algoritmus, ten svůj zdroj, a požadujete, že ten další, kdo to bude používat, to pořád ponechá otevřené, přístupné dalším a případně se podělí o část toho zisku. Tady by Evropská unie mohla být pionýrem. Ten problém eh, s autorským právem je, že když nemáte právníky na to, aby vám chránili vaše rušení vlastnosti, tak je vám to k ničemu. A v tom veřejném prostoru, který chceme v Evropské unii, tak eh, by bylo dobře eh, nějakým způsobem definovat open source, a tedy otevřený zdroj, a monitorovat jeho používání a umožnit, aby lidé, kteří jsou kreativní, kteří používají technologii, měli mm, pocit, že to může, můžou důvěřovat, že tady můžou vyvíjet své aktivity a že tím budou chráněny. Myslím, že to možné je. Děkuji. My jsme měli eh, teď tyto prezentace, určitě dostaneme ty samotné studie, také si je budeme moci přečíst. Myslím, že i vzhledem k těm otázkám bychom se mohli více zaměřit na ekonomické aspekty, na nové eh, ekonomické příležitosti. A říkám to proto, že eh, jsem viděla prezentaci START, to je eh, iniciativa Evropské komise. V některých zemích ještě pořád cítí dopady krize. A tehdy vyvstala otázka, jak můžeme přejmout něco, co bude relevantní pro potřeby lidí. Takové iniciativy tady musíme podporovat a rozšiřovat. A pomáhat vědcům a umělcům, aby experimentovali s novými materiály, technologiemi. My tady máme také na to spolupracovníky, experty, eh, kteří třeba testovali ty materiály pro módu. Začne to nějakým kreativním nápadem a potom eh, se eh, toho chopí robot, který to doplní a usnadní to používání nebo tu aplikaci. Um, umí zpracovat eh, data a třeba na, díky používání těch nových materiálů se sníží umrtnost v nemocnicích. To je obrovské téma. Možná, že by bylo dobře tam eh, v té studii doplnit nějaké eh, reference. Já vždycky říkám, že Eh, je potřeba pomáhat dětem, aby eh, mohli uplatnit svou kreativitu. Eh, často teď některé obrázky vytváří sama umělá inteligence. Mně se to moc nelíbí. Měla to být dokonalá kopie Picasso. Je to trochu znepokojící, protože Možná některé profese se vytratí, ale některé zase vzniknou. Někteří považují i blockchain za umění. A lidé mají pocit, že vytvářejí něco unikátního. Takže by nás zajímala nějaké zajímala data o ekonomických příležitostech a jak na tom je evropská ekonomika v porovnání s dalšími zeměmi. Možná, že by to bylo možné nějak doplnit. Máme tady ekonoma. Nemusíte eh, tam vádět nic moc konkrétního, ale abychom měli nějaký doklad o tom, jak důležitý je tento sektor. A potom v té první části v té historické analýze tam by mě zajímalo, jestli jste také sledovali nové materiály, protože nové materiály nám dávají eh, nové možnosti jako grafinium nebo ocel. To by bylo e, úžasné, kdybyste to mohli doplnit k vaší studii. Myslím, že e, my tam odkazujeme v té naší zprávě na některé z těchto studií, co se týče té ekonomické důležitost této oblasti. Tak tam eh, byl proveden výzkum zkoumající pravděpodobnost toho, že některé profese budou automatizované nebo robotizované. Jedna se jmenuje kreativita versus roboti, jedna se jmenuje budoucnost práce. Eh, na obě máte reference v, ty, reference v té zprávě a oni se tam snažili zohlednit názory expertů na to, že některé profese budou automatizované v budoucnosti a snažili se promítnout do budoucnosti, co, eh, jaký to bude mít dopad. To byly studie eh, jak pro Spojené království, tak pro eh, Spojené státy a nejzajímavější na tom bylo, že určité dovednosti budou velmi důležité i v budoucnosti, zejména dovednosti opírající se o kreativnost, umělecké vyjádření a také ty vědecké dovednosti. Takže eh, my jsme se například dívali na to, eh, které oblasti kreativního průmyslu budou automatizované a jestli tady dojde k nárůstu zaměstnanosti v porovnání s jinými sektory, kde je také eh, pravděpodobnost vysoké míry automatizace. Co se týče ROS, šíření nebo rozsahu těchto sektorů, to je trošku jiná otázka. K tomu Nesta také připravila několik studií, které jsou relevantní. Na první studie se zabývá velikosti kreativního průmyslu v Evropské unii. Tam se používá velmi široká definice kreativního průmyslu. například i muzejní sektora. Umá se tam zaměstnanost v členských státech a jaký to má dopad na eh, pracovní místa. Potom jde o studii, která zkoumá data. My jsme se snažili kvantifikovat velikost eh, různých eh, kreativních průmyslů. Například jsme se dívali na sektor her počítačových v Británii hodně těch kreativních průmyslů eh, eh, oficiální statistiky nezachycují, protože mm, to vzdoruje klasifikaci a proto jsme použili data webových stránek k eh, těch výrobců her. A na základě toho jsme se to snažili Eh, zapracovat do těch statických modelů a odhadnout velikost toho průmyslu herk a zjistili jsme, že je mnohem větší, než eh, ukazují oficiální statistiky. To je jenom jeden z těch sektorů, ale možná, že by to šlo udělat i pro jiné sektory. Že by bylo dobře používat tyto nové techniky eh, modelování statistických trendů tam, kde je obtížné eh, to postihnout těmi stávajícími statistikami. Je potřeba mluvit s eh, lidmi z různých oblastí, že jak umělci, tak třeba i programátoři se těžko eh, zachycují ve statistice. Ale když zkombinujete použití jiných dat z internetu, tak získáte lepší přehled o tom, jak velký rozsah ty aktivity mají. Všechny ty zprávy, které jsem zmiňoval, jsou uvedeny jako zdroje v té naší zprávě. A ještě k té další otázce, to byla asi na mě, ale jestli ještě můžu něco říct té první, eh, kterou měl John. Body of knowledge in the creative and cultural, creative and cultural. Myslím, že v tom eh, tvůrčím a kulturním odvětví eh, je mnoho poznatků. Jsou tady studie a chci také upozornit na práci Luigi Sacco, komisař eh, pro eh, generální ředitelství vzdělávání a kultura a navazuji na to, co kolega řekl, je otázka, jak vypočítat hodnotu tvůrčího odvětví. Mnohé země, ku příkladu, již jsou eh, schopny toto odvětví započítat do přidané hodnoty, jako Portugalsko, Finsko a tak dále. A lidé v kultuře se velmi o toto snaží. A když analyzujeme jejich debatu, tak ta se nejprve eh, týkala těch, eh, toho přelévání kultury do vědy a teď ještě intenzivnější eh, spolupráce. Máme významný program STARTS ze severu Evropy a jde o to jít nad rámec tedy tvůrčí, tvůrčí odvětví a kultury a z takového průřezového hlediska to umění může zasáhnout téměř všechna odvětví. A kultura a umění vlastně komunikuje se všemi ostatními odvětvími eh, a horizontálně se integruje sociálně a i jinak do celé společnosti. A ta studie, kterou navrhujeme, se snaží říci, že toto propojování techniky a umění existuje od nepaměti. A co se týče k otázce, jak materiály eh, umožňují větší dostupnost tvorby, myslím, že dochází zcela rovnoceně i k opaku, že tedy ty nové materiály umožňují Eh, umožňují eh, zvětšení tvůrčího potenciálu, jak víme třeba z těch známých jeskyních kreseb, eh, které vycházely z potřeby ilustrovat to, co bylo kolektivně a individuálně vnímáno a i díky tomu vznikly nové technologie. Nejenom, že se lidé naučili vyrábět pigmenty, ale i určité nové technologie lovu, takže dochází i k funkci přenosu poznatku. Takže toto propojování již existuje a zase máme historickou příležitost toto dělat jinak, než jak tomu bylo v minulosti. A charakteristikou je tady příčnost napříč celou společností, produkcemi, produkcí eh, poznatků a eh, inovačních systémů. Jestli nemáme eh, žádné další otázky, myslím, že opravdu je to velice zajímavé téma pro všechny z nás zde. Možná, že bychom potřebovali nějaký rejstřík nových pracovních příležitostí, které vznikají a nebo které brzy vzniknou, třeba tvorba hologramů na koncertech, které budou nahrazovat eh, zpěváky nebo něco podobného? Jak by se to potom jmenovalo? Lidé teď ovlivňují svět eh, novým způsobem, ku příkladu autoři příspěvků na YouTube, takže asi vzniknou nové, nová zaměstnání. Ano, eh, je možné toto nějakým způsobem eh, pochopit, třeba pomocí analýzy nabízených pracovních příležitostí. To jsou velice, současné, to je velice současný vývoj a vidí, vidíte z toho, že vzniká určité odvětví, určitá pracovní příležitost, která třeba neexistovala před nějakými pěti lety. Ku příkladu před pěti lety neexistovalo mnoho datových vědců a teď jich je hodně, takže na základě studia eh, reklam v novinách, mm, nabízených pracovních příležitostí, toto můžete zjistit anebo se na to můžeme podívat spíše z hlediska dovedností, jaké dovednosti se hledají v médiích a také z toho si můžeme udělat takovou zcela moderní představu, jaké pracovní příležitosti vznikají. Takže je možné toto mapovat. Ano, to by mohl být předmět nové studie. Děkuji vám. Bylo to opravdu velice zajímavé. Eh, chci poděkovat panu Davisovi, panu Sergiovi a panu Filipu za, Filipovi za tvorbu těchto studií a čekám na tu finální verzi. Odevzdali jste skvělou práci, která obsahuje mnoho foresightu pro budoucnost. Eh, děkuji vám, děkuji i kolegům. Stoa eh, newsletter již vyšel a naše další zasedání bude 14. Eh, února ve čtvrtek <clears throat> a eh, bude, bude tam, eh, vyslechneme tam studii o zlepšování internacionalizace výzkumných organizací v Evropské unii. Děkuji vám.